A tady nejdříve budeme hlasovat o 68. Kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 67 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. ITRE 13 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní konzolidovaný návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4, 81 i 14, stran 9, jsou to stejné, to je identické pozměňovací návrhy, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Raději to prověříme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Je to přijato. A nyní kompromis 2. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 84 pro. Proti. Zamítnuto. Konzolidovaný návrh 3 pro. Proti. Přijato. a nyní oddělené hlasování o konsolidovaném návrhu 3 pro. Proti. Raději to prověříme elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Opakuji to ještě jednou. Nyní budeme hlasovat o doplnění, o doplňku ke konsolidovanému návrhu 3. Na, to mám na straně 4. Hlasovali jste všichni elektronicky? Děkuju. Zelení mají o jeden hlas navíc. Je tady ještě něco nejasného, takže ještě jednou říká pan předseda. My jsme právě hlasovali o Consolidated Amendment 3 a musíme hlasovat ještě extra. A to se týká bankovního systému a na tomto odděleném hlasování se dohodl zpravodaj se stínovými zpravodaji. Tedy budeme hlasovat o bankovním systému. A protože nezvedáte řádně ruce, proto musíme hlasovat ještě jednou elektronicky. Takže elektronicky hlasujeme, ještě tři lidé nehlasovali, můžeme hlasovat nyní a hlasování ukončeno. A 39 ku 20 je to zamítnuto. A nyní přejdeme k oddělenému seznamu, hlasovacímu seznamu. To je úplně na konci a je to strana 24 se 24 stran. Jste všichni připraveni? Je to úplně na konci hlasovacího seznamu. Tam je oddělené hlasování a jste nyní všichni schopni hlasovat. Vidím, že pokyvujete, tak nyní začneme. A sice 85 pro, proti Raději to prověříme elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 32 pro, 28 proti. A tím pádem je to přijato a všechno ostatní tímto odpadá. A nyní se vrátíme opět zpět. A sice na stranu 7 a nyní budeme hlasovat o ITRE 17. Krátce posečkám, až e, otečíte tu správnou stránku. A nyní hlasíme o ITRE 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní kompromis 4 pro, proti zdrželi se přijato. Nyní pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se přijato. A potom máme dva totožné návrhy 117 a potom trans 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 118 pro, proti, zdrželi se přijato. 119 pro,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 proti, zdrželi se zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se přijato. 111 pro, pan předseda se omlouvá, je to 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 19 pro, proti, zdrželi se přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 14 a ITRE 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 133 pro, Proti. Nyní to nebylo úplně jasné. Budeme hlasovat elektronicky. 133 elektronické hlasování. Hlasovali všichni? EPP má o dva hlasy navíc. Ještě o jeden hlas navíc? A nyní je to v pořádku, končím hlasování. 44 pro, tím pádem to bylo schváleno 134, proti zdrželi se přijato. 137 pro, proti zdrželi se přijato. 138 a tran 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Raději to ještě jednou prověříme. Hlasujeme o 138 a tran 16. Hlasovali všichni, EPP má opět jeden hlas navíc. je to jasným způsobem zamítnuto a nyní ITRE 24. Pro, proti, zdrželi se, raději to ještě jednou prověříme. O, hlasujeme o ITRE 24. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Na straně 14 je pozměňovací návrh 152, o kterém hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 153 pro? proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní hlasujeme o sednáce pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE ITRE 27 a TRAN 18. Hlasujeme o nich společně pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 157 odpadá. A nyní hlasujeme o 167 na straně 16. Kdo je pro? 167 Sabine Will, strana 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 166, 168 a 170. O těchto hlasujeme společně. Jedná se o identické návrhy, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 169 <clears throat> pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 175 pro, proti, přijato, ale raději to ještě prověříme. Prověříme 175 elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Tran 21 22 odpadají a není 176 pro. Proti. Zdrželi se přijato 177 pro. Proti zdrželi se přijato. A potom úvodní ustanovení a nyní začínáme dvacítkou pro, proti, zdrželi se přijato. Potom 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Trojka pro, ITRE tři pro, proti, zdrželi se přijato. 28, 29 identické návrhy pro, Proti. Není to úplně jasné, raději to prověříme. 28 a 29 hlasujeme elektronicky, hlasovali všichni. Končím hlasování. Opět EPP o jeden hlas navíc. Nyní je zase všechno v pořádku a tím je to zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 a tran 2 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Třicet čtyři odpadá. Hlasujeme o jedničce 35, tran 3 a itre 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, raději to prověříme. Budeme nyní hlasovat o všech čtyřech pozměňovacích návrzích. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 36 pro. Proti. Zamítnuto. 37 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 38 pro. Proti. Zdrželi se přijato. A nyní 48 Fielner pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 49, ITRE 8, ITRE. Takže 49 a ITRE 8 společně. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. ITRE 7 pro, proti, přijato. 50 pro, proti, Přijato. 56 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 47. 57 opravuje se pan předseda pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. A nyní opět okus poskočíme pozměňovacímu návrhu 3 a ITR 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. ITR 11 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 66 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Tran 7 pro? proti, přijato. A nyní první závěrečné hlasování o modifikovaném návrhu. Hlasujeme elektronicky, jako vždy zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 45 pro, 15 proti, 3 se zdrželi a nyní budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení a hlasujeme také elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Je to přijato. A nyní se ptám zpravodaje, zdali chce něco říci. Ano, chce. Krysy, prosím, máš slovo. Jaké byla čísla, jak dopadlo to poslední hlasování, pane předsedo? 47 pro, 17 proti, jeden se zdržel. U druhého hlasování. Pro mandát, a já vím, znám přesné číslo, je zapotřebí 35 hlasů v tomto kole a proto budeme elektronicky hlasovat o udělení mandátu. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Pane Ulmere, dostal jste mandát, závidím vám to. Um, omlouváme se, nezávidím vám to. Schon gemacht, den Kollegen Franco Bonan. A vítá mezi námi kolegu Franco Bonaniniho, který je mezi námi novým poslancem a vítám ho k spolupráci s námi. So, wir arbeiten uns heute vor. Takže dnes Začala jsme jednoduchou zprávou a propracovali jsme se k obtížné. Možná, že by bylo dobré, kdyby tady došlo ke sklidnění v sále. Kolegové, kteří teď nechtějí hlasovat, prosím pěkně opustíte v tichosti sál. Možná, že i stínoví zpravodajové by mohli vyjednávat eh, před dveřmi. Já bych rád zahájil hlasování ke zprávě kolegy Franka k sedmému akčnímu programu. Pozměňovací návrh 6 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 107 pro proti, zdržel se zamítnuto, 108 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 110 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 109 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 111 111 přeskoumáme. Zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Omlouvám se, říká pan předseda 109. To jsem se zmýlil, takže hlasujeme elektronicky o 109. Hlasovali všichni? Hlasování u konce. Přijato. 100, 109 pro, proti, zdrželi se přijato. 112 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 113 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 114 pro, proti zdržel se, zamítnuto 115 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 116 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 117 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 118 pro, proti, zdržel se, přijato 119 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro. Přejete si zkontrolovat? Dobře, takže 119 zkontrolujeme elektronicky, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Sice těsně, ale ano. Sedmička pro, proti, zdržel se přijato 120 pro, proti, zdržel se zamítnuto 121 pro, proti, zdržel se zamítnuto Agri 1 pro, proti, zdržel se zamítnuto 122 pro, proti, zdržel se zamítnuto 124 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 123 pro, proti, zamítnuto, 125 pro, proti, zdržel, eh, přijato. Agri 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Tak se dostáváme ke 127 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdržel se, schváleno, přijato. 129 pro, proti, přijato. 130 e, pro, proti, zdržel se, přijato. 131 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Takže 130 má být přeskoumána, dobře. Ne, budeme hlasovat o 131. 131 ukončuji hlasování. No to tedy dávají opravdu pozor. 131 pro, proti, zdržel se zamítnuto 132 pro, proti, zdržel se zamítnuto 133 pro, přeskoumáme 132. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Věřte svému předsedovi, je to zamítnuto. 133 pro, proti, držel se zamítnuto. 8 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdržel se, přijato. A kdy 3 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část Ne, takže teď budeme hlasovat o 135 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdržel se, přijato. 137 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 138 pro, proti, zdržel se, přijato. 139 pro, proti, zdržel se, přijato. 141 pro, proti, zdržel se přijato, 9 pro, proti, zdržel se, Ještě jednou hlasujeme o devítce. Kdo je pro devítku? Pro? Ti? Zdržel se? Přijato. druhé části Agri 4. Hlasujeme teď pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 140 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 142 pro. Proti. Zdržel se přijato. 143 pro. Proti zdržel se přijato. 144 pro, proti, zdržel se přijato. 145 pro, proti, schváleno, přijato. 146 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zkontrolujeme Elektronicky 147. hlasovali všichni. Ukončili hlasování. Stěsně přijato. 147 pro, proti, zdržel se přijatý. 148 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 149, pro, proti, zdržel se, zamítnuto 152, proti, zdržel se, zamítnuto 153 pro, zdržel se, zamítnuto. Byl jsem moc rychlý, promiňte, takže přijato 154 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 155 pro, proti, zdržel se, přijato. 156 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pro, proti, eh, zdržel se, přijato. Takže teďka se dostáváme k pozměňovacímu 2 pro, proti, zdržel se přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdržel se přijato. A potom budeme pokračovat pozměňovacím návrhem 15 pro, proti, zdržel se, 166 pro, proti, zdržel se, přijato, 165 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 167 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 168 pro, proti, zdržel se, přijato, 169 ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme to dobře. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. To, o toto vypadalo trošku jinak. Takže 170, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Druhá část 170 pro. Proti? Zdržel se přijato. 171, druhá část pro Proti? Zdržel se přijato. 173 a Agri 9 dohromady pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. Liberálové byli u toho, ale radši to ještě jednou prověříme. So, haben alle Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Musím se opravit. Nic k tomu nechci připojit. 154 pro. Promiňte, 174 proti. E, bylo to zamítnuto. 16 ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ještě o třetí části musíme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. Pak budeme hlasovat o 175C a Agri 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Zkontrolujeme oba tyto pozměňovací návrhy elektronicky. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 176 první část. První část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Tím odpadá druhá část. A pokračujeme 178. Pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 181 pro proti, zdržel se, zamítnuto. Zkontrolujeme 181. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. No, zamítnuto. Někdy jsou liberálové přece jenom důležití. 177 odpadá. Teď se dostáváme ke 179. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 180 pro, proti, zdržel se. Budeme hlasovat ještě jednou elektronicky o 180. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 182. Promiňte. Jdeme rovnou k Agri. 2 No, Teď hlasujeme o první části. Pro, proti, zdržel se zamítnuto, druhá část pro. E, první část přeskoumáme elektronicky. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Budeme hlasovat i o druhé části, kdo je pro, proti, zdržel se přijato třetí část pro, proti, zdržel se zamítnuto 183 pro, proti, zdržel se zamítnuto 184 pro, proti, zdržel se přijato 185 pro, proti, zdržel se přijato 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto 188 pro, proti, zdržel se zamítnuto 187 pro, proti, zdržel se zamítnuto 189 pro, proti, zdržel se zamítnuto 190 pro, proti, zdržel se přijato, 191 pro, proti, zdržel se zamítnuto 192 pro, proti, Zdržel se, tak to není jasné. Čili 192 jako přeskoumáme elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 183 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 184. Nebo bylo to přijato. 197 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ale radši to ještě jednou zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Těsně zamítnuto. 195 a Agri 13 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 196 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 199 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 198 a Agri 14 dohromady. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Devatenáctka, první část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Dvacet pro, proti, zdržel se, přijato. Potom Agri 15, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 20 pro, promiňte, 200 pro, proti, zdržel se přijato 201 odpadá, takže Agri 16 pro, proti, zdržel se přijato 202 pro, proti, Zdržel se přijato. 204 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 205 pro. Proti. Zdržel se přijato. 21 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 207 pro. Proti. Zdržel se Přijato. 206 odpadá, 208 pro. Takže zamítnuto. Agri 17 na dvě části. První část pro. Proti. Zamítnuto. Druhá část E, o té se hlasovat nebude a nyní 109. 209, první část na dvě části. E, první část na dvě části, první část. Hlasujeme pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 209, první část. A zde nejdříve hlasujeme o první části první části. Hlasujeme elektronicky, hlasovali všichni. A nyní druhá část první části. 209. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 209, druhá část, opět na dvě části a nyní hlasujeme o první části druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 210 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 211, 12 eh, společně pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 213 pro, proti, zdrželi se přijato. 214 pro, proti, zamítnuto. 215 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 216 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 217 pro, Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Agri 18 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 22 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 23 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 218 pro. Proti zdrželi se zamítnuto 219 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 24 první část. Takže nyní hlasujeme o první části 24 pro, proti, zdrželi se přijato. 24 druhá část. A tady máme čtyři části té druhé části. Takže druhá část na čtyři části. Trochu je to šílené, ale budeme nyní hlasovat, kdo je pro, proti. Mám to ještě jednou zopakovat, o čem se hlasuje. Pozměňovací návrh 24, druhá část tohoto návrhu. A z toho nyní budeme hlasovat o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Zbytek odpadá. 25. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. nyní mi tady podstrčili lístek, že se bude eh, v polovině hlasování podávat káva. Takže 220 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 221 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 222 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 223. Ještě prověříme 222. Hlasovali všichni? EPP má opět ohlas navíc. Přijato. 223. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se přijato. Ještě to prověříme. Hlasovali jste všichni elektronicky? Končím hlasování. Zamítnuto. to. 224 pro, proti, zdrželi se za mítnuto. Nejsem si úplně jist, říká pan předseda, raději budeme hlasovat ještě jednou elektronicky. Eh, končím hlasování elektronické. Je to přijato. 225 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 226, první část. Takže opět hlasování po částech. Hlasujeme o první části 226 pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 226 druhá část. A opět se to, o tom bude hlasovat na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Není mi to úplně jasné, o druhé části budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k 227 pro, proti, přijato. 228 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 27 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 229 pro, proti, zdrželi se přijato 28 pro, proti, zdrželi se přijato 29 pro, proti, zdrželi se přijato 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Konsolidovaný návrh 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 236 pro, proti, zdrželi se přijato. Tak nyní budeme pokračovat z 241 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 21 pro, proti, zamítnuto. Konsolidovaný návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 245 pro, proti, zdrželi se, přijato. 247 pro, proti, zamítnuto. 248 pro, proti, zamítnuto. 251 pro, proti, zdrželi se přijato. 249 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, není to jasné. Nyní budeme hlasovat elektronicky o druhé části 33. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato. 250 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 252 pro, proti, zdrželi se, není mi to úplně jasné. Musíme ještě jednou hlasovat o 252. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Místo předseda za liberály říká, že liberálové nehlasovali správně, že hlasovali o jiném článku. Nyní jsme hlasovali o 252. Takže budeme ještě jednou hlasovat elektronicky o 252. Äh, Pokud si to nepřejete, tak to necháme být, nemusíme hlasovat. Takže pokračujeme s 253. 253, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Pak pokračujeme pětkou, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 256 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 257 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 258 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 259 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 260 pro, proti, zdrželi se přijato. 261 pro, proti, zdrželi se přijato. Konzolidovaná šestka pro, proti, zdrželi se přijato. Takže to můžeme teďka přeskočit až na stranu 28. 276 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže hlasujeme ještě jednou o 276 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 273 pro, proti, přijato. 274 pro, proti, zdrželi se přijato. 275 pro, proti, zdrželi se přijato. Pane kolego, jestli vás rušíme při telefonování, tak nám to sdělte, přerušíme zasedání. A nyní Agri 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 278 pro, proti, přijato. 277 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 279 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 280 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní konsolidovaný návrh 13 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní pokračujeme s 284 eh, ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, také je to přijato. Nyní 286 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 287 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 288 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Konsolidovaná sedmička pro. Proti zdrželi se přijato. Konsolidovaná čtrnáctka pro, proti, zdrželi se přijato. 298 pro, proti, zdrželi se přijato. 299 pro, proti, zdrželi se přijato. 300 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Agri 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 301 pro, proti, zdrželi se přijato. 302 pro, proti, zdrželi se přijato. 303 odpadá, potom konsolidovaná osmička schválena a nyní 37 pro, proti, schváleno. A nyní 308 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaná devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 318 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaná desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 39, oddělené hlasování, hlasujeme o první části pro, proti, zdrželi se přijata druhá část pro, proti, zdrželi se, není to jasné, prověříme to elektronicky, hlasujeme o druhé části 39, hlasovali všichni, končím hlasování. Je to přijato. 325 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 326 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 327 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 332 pro, proti, zdrželi se přijato. 328 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 329 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 330 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 331 pro, a sice ve dvou částech hlasujeme o první části pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zamítnuto. 333 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 335 pro, proti, Zdržel se zamítnuto. 334 pro. Proti. Zdržel se přijato. 336 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 337 pro. Proti. Zdržel se přijato. 338 pro proti, zdržel se zamítnuto. 339 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 340 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Agri 25 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 341 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 40 pro, proti, zdržel se přijato. 302 a 40 pro, proti, přijato. 363 pro, proti, zdržel se 364 odpadá a dostáváme se mm, tři, to bylo zamítnuto, ne, ne, zkontrolujeme 343, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Bylo to zamítnuto. 344 pro, proti, přijato 345 pro, proti, držel se, zamítnuto. Tak, teď jsme v polovině, 346 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 347 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 349 pro, proti, zdržel se, přijato. 348 pro, proti, zdržel se, přijato. 350 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 351 pro, proti, zdržel se, přijato. 352 pro, proti, Zdržel se. Není to jasné, takže to přeskoumáme elektronicky. Hlasovali všichni, ukončuje hlasování. Hmm, S těsnou většinou zamítnuto. 353 pro, proti, zdržel se. Přijato. 355 pro, proti, Zřejmě se přijato 354 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 356 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 42 pro, proti. Zdržel se. To zkontrolujeme. 42 kontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Konsolidovaná je jedenáctka pro, proti, zdržel se, přijato. Dostáváme se ke 44 pro, proti, zdržel se, přijato. 361 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 362 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdržel se, přijato. 365 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 366 pro, proti, zdržel se, zamítnu, mm, Přijato 367 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdržel se, přijato 368 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 48 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 369 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 370 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 371 pro, proti, zdržel se přijato 372 pro, proti, zdržel se, není to zcela jasné. Takže 372 elektronicky hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Alde má o jednoho navíc. Teď to máme. Proto je to zcela jasně přijato. 373 přijat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Agri 26 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 374 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 375 pro. Proti? Zdržel se? To zkontrolujeme. 375 elektronicky. Zkontrolujeme. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. 376 odpadá. 377 pro. Proti. Zdržel se přijato. 378 pro. Proti. Zdržel se přijato. 379 pro proti, zdržel se přijato 49 pro, proti, zdržel se zamítnuto 50 pro, proti, zdržel se elektronicky zkontrolujeme, protože jenom 10% kolegů vůbec zvedá ruce. Takže elektronicky eh, přeskum 50. Eh, Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zcela jasně přijato. 380 pro. Proti. Zdržel se přijato. 381 pro. Proti. Zdržel se přijato. 51 rozdělené hlasování. První část je eh, pro. Proti. Zdržel se přijato. Druhá část pro Proti? Zdržel se zamítnuto. Teď pokračujeme 384. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 385 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 386 pro. Proti. Zdržel se Zamítnuto. Agri 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Agri 28 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 388 bylo staženo, 387 pro, proti, zdržel se přijato. 389 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 390 pro, proti, zdržel se přijato. 92 pro, proti, zdržel se přijato. 393 pro, proti, zdržel se přijato. 394 pro, proti, Přijato. 395 pro, proti, zdržel se, přijato. 396 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Není to moc rozumné hlasování. 397 pro, proti, zdržel se, přijato. Konsolidovaná dvanáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato 402 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto 403 pro. Proti. Zamítnuto 404 pro. Proti. Zdržel se přijato 405 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto 406 pro. Proti zdržel se přijato 407 pro, proti, zdržel se přijato 408 pro, proti, zdržel se přijato 412 pro, proti, zdržel se přijato 409 pro, proti, zdržel se přijato 410 pro, a 411 dohromady pro, proti, zdržel se přijato 413 pro, proti, zdržel se přijato 414 pro. Tady 414 a 415 odpadá, takže 416 a 418 jsou identické, kdo je pro. Takže 417, pardon, omlouvá se pan předseda, kdo je pro, proti, zdržel se, to, 416, 418, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, ale to přeskoumáme. Takže tady byl požadavek na přeskum 416 a 418. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 419 pro proti, zdržel se přijato. Agri 29 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 420 pro, proti, zdržel se přijato, 421 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 422 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 423 pro proti, zdržel se, zamítnuto. 424 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 425 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 426 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 427 pro, proti, zdržel se zamítnuto 428 pro, proti, zdržel se zamítnuto 429 pro, proti, zdržel se přijato 430 pro, proti, zdržel se zamítnuto 431 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Agri 30 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 432 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 433 s oddělené hlasování. První část pro, proti, zdržel se. Přijato. Druhá část pro, Tady je přání k přeskumu 433 první část. Zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. SND má o jednoho navíc, jestli se mi to špatně říká. Přijato. A pokračujeme dále s druhou částí u 433. Zahoji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Není to jasné, takže ještě jednou přeskum elektronicky. Hlasovali všichni? Ukončuje hlasování. Zamítnuto. proti, zdržel se před přijato 434 pro, proti, zdržel se přijato 53 pro, proti, zdržel se přijato 435 pro, proti, zdržel se zamítnuto 436 pro, 436 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 437 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 438 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 439 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 440 pro, proti, zdržel se, přijato. Agri 31 pro, proti, odpadá. Odpadá. 442 ve dvou částech. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. Druhá část pro. Druhá část 442 pro, proti zdržel se, zamítnuto 443 odpadá, 444 pro, proti, zdržel se, přijato. Agri 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 445 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 56 pro, proti, zdržel se, přijato. Agri 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Agri 34 pro, proti, zamítnuto. 446 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Agri 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 447 pro, proti, zdržel se, přijato. 448 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Agri 36 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Promiňte, jsou to zhodné, eh, měli jsme o nich hlasovat dohromady, ale bylo to zamítnuto u obou. 449 pro, proti, Zdržel se zamítnuto 57 pro, proti, zdržel se přijato 58 pro, proti, zdržel se přijato 450 pro, proti, zdržel se přijato 452 pro, proti, zdržel se zamítnuto Agri 37 eh, pro. No, tady se, jste si přáli přeskum 453, takže zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Agri 37. Pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 451 no, pro proti, zdržel se zamítnuto, 59 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 454 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 60 pro, proti, zdržel se přijato, 455 pro, proti, zdržel se přijato, 456 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 457 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se přijato, 458 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 459 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 64 pro, 62 bylo přijato. Ano, promiňte. Takže te, se omlouvám, 62 je přijato a 64 pro, proti, zdrželi se přijato. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 460 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 461 pro, proti, zdrželi se přijato. 63 odpadá a nyní 462 pro, proti, zdrželi se přijato. 464 pro, proti, zdrželi se přijato. 465 pro, proti, zdrželi se přijato. 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 467 pro, proti, zdrželi se, přijato. 468 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část 67 pro, proti, zdrželi se, musíme to prověřit. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 469 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 470 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 471 pro, proti, zdrželi se přijato. 68 pro, proti, zdrželi se přijato. 472 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 473 pro, proti, zdrželi se přijato. 474 pro, proti, zdrželi se přijato. 475 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 476 pro, proti, zdrželi se přijato. 478 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto 479 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 480 pro, proti, zdrželi se přijato 481 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 483 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 484 pro, proti, zdrželi se, přijato. 485 pro, pro 486 um, pro, proti, zamítnuto. 487 pro, proti, zdrželi se, přijato. 488 pro, proti, zdrželi se, přijato. 489 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 odpadá, 490 také, 491 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 492 e, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se přijato. 493 pro, proti, zdrželi se přijato. 494 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se přijato 495 pro, proti, zdrželi se přijato 496 pro, proti, zdrželi se přijato 497 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 498 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 499 pro, proti, zdrželi se přijato 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 74 pro, proti, zdrželi se přijato 500 pro, proti, zdrželi se přijato 501 pro, proti, zdrželi se přijato 502 pro, proti, zdrželi se přijato 75 pro, proti, zdrželi se přijato. 503 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní se dostáváme k bodům preambule 76 pro, proti, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Je schváleno, omlouvá se pan předseda dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno 78 pro, proti, zdrželi se schváleno. Říkám si, proč tady nebyl vytvořen kompromis, ale asi si o tom někdo něco myslel. 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto.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 Čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato. 84 pro, proti, zdrželi se přijato. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se přijato 88 pro, proti, zdrželi se přijato 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 90 pro, proti, zdrželi se přijato 91 pro, proti, zdrželi se přijato 93 pro, proti, zamítnuto 92 pro, proti, zdrželi se přijato 94 pro, proti, zdrželi se schváleno 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 96 pro, proti, zdrželi se schváleno 97 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tady ještě překontrolujeme pozňovací návrh 97. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni? Tak vteřinku ještě počkáme na pana kolegu. A nyní hlasovali všichni a tím končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 98. 98 pro, proti zamítnuto pro, proti zdrželi se přijato. 99 pro, proti zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 101. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato. 102 pro, proti, při, já to 103 pro, proti, zdrželi se, přijato 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 105 pro, proti, zdrželi se, přijato 106 pro, proti, zdrželi se, přijato. Oh, uh. hmm? That's we have three votes. That was the first part. <laughs> so, now we have the final A nyní závěrečné hlasování. A zahajuji hlasování. První elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Je to přijato velkou většinou a nyní budeme hlasovat o usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Také je to přijato velkou většinou a nyní bych chtěl popřát, přát zpravodaji panu Frankovi a chci se vás zeptat, zdali si přejete mandát od výboru, na to je zapotřeba 35 hlasů, takže nyní budeme hlasovat elektronicky o pravidle 70 o udělení mandátu. Na to je potřeba 35 hlasů. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. 48 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel, tak tím byl mandát udělen. Prosím, pane kolego, máte slovo. Merci, mes, mes chers collègues. Je tiens à remercier sincèrement tous mes collègues pour avoir accepté de me donner ce mandat. Já bych chtěl poděkovat všem mým kolegům za to, že mi umožnili získat tento mandát. Já doufám, že budu velice efektivně pracovat za spolupráce irského předsednictví. Samozřejmě, že si přejeme eh, být ambiciozní. Děkuji stínovým zpravodajům, dalším politickým skupinám, jejich spolupracovníkům, děkuji za sympatie a také celému týmu, který se mnou v posledních měsících spolupracoval. Děkuji. Vielen Dank, Herr Franco. Und Děkuji vám, pane Franko. A ještě Joe, já chci poblahopřát zpravodaji a děkuji mu za vstřícnou spolupráci na tom této zprávě o sedmém akčním programu. Já se domnívám, že k těmto slovům se všichni můžeme připojit. bitte doch Já tedy žádám kolegy, kteří se nechtějí účastnit další rozpravy o tabáku, aby odešli poměrně v tichosti. A nyní pan Ulme. Já jsem se chtěl zeptat, zdali máme reálnou šanci projednat ještě poslední bod na pořadu jednání, a nebo zdali to odležíme na příště. Ne, uvidíme, zdali to zvládneme. My bychom si na tabák měli udělat eh, dost času, protože je to jedna z nejdůležitějších aktivit a pak uvidíme, jak to časově dopadne. Já, pokud to bude nutné, tak se rád vzdám. Teoreticky to můžeme odložit. Takže pan Ulmer by rád odložil toto téma, tak to odložíme. Pan Fielner, prosím. Ne, já chci, eh, abychom rychle začali. O to mi jde. Takže nyní je mezi námi opět zpravodajka sezbíráme příslušné příspěvky a nyní má slovo paní zpravodajka Linda McEwen. Um, thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat kolegům, kteří zůstali po tak dlouhém hlasování. Eh, když jsme eh, o tomto hovořili ještě bez zprávy, tak jsem zdůraznila, že v celku víceméně podporuji návrh komise s tou její vizí tabákové legislativy. Myslím si, že jsme v Evropě již učinili mnohé, nicméně ještě jsme neučinili úplně vše a nyní potřebujeme taktiku, abychom odradili nové generace kuřáků. Potřebujeme být Od roku 2011 byla podepsána eh, tabáková umluva o kontrole a to na nás ukládá určité povinnosti věnovat se otázce tabáku a také zabránit tomu, aby byli získáváni noví kuřáci. Já jsem to již řekla minule a dnes to zopakuji. Stále ještě nečiníme mnohé ohledně kontroly. U nás v Evropě je více kuřáků než kde jinde ve Spojených Spojených státech ty procentuální hodnoty jsou mnohem nižší, stejně tak v Brazílii. U nás je to nějakých 28% mezi mladými, kteří stále kouří. A víme, že velká většina těchto mladých kuřáků začíná kouřit už v dětském věku a myslím si, že tady bychom opravdu měli něco udělat, abychom tomu maximálně zabránili. A nyní tedy ty hlavní návrhy směrnice komise. Ty jsou dobré, já projdu jenom ty změny, kde jsem tedy návrh komise pozměnila. A začnu těmi složkami a ty charakteristické příchutě. Tady podporuji všechno opatření komise. Pokud se podíváme na to, co se činí po Evropské unii, vím, že vlády mají určité obavy eh, z těch nově se objevujících dochucených cigaret a produktů na trhu. Ve Francii již byly zakázány ty sladké, sladce ochucené cigarety, protože to vede k tomu, že i náctiletí začínají kouřit v Belgii byly například zakázány různé mentolové kapsle v Německu, stejně tak tyto chutě byly zakázány. Víme, že mentol se ze široka používá po evropském trhu ze strany tabákových produktů, ale když se podíváte na hodnocení komise, hodnocení dopadu komise, tak pochopíte, proč je tam ta otázka mentolu zmíněna, protože konkrétně vede mladé lidi k tomu, aby začali vůbec kouřit. Máme tu určitou eh, studii v roce 2010 na 100 stránkách. Tam eh, bylo zmíněno, že eh, mentol právě může být určité anestezikum a Například ve Spojených státech se regulační orgány zaměřily na tuto záležitosti a došly k závěru, že tabákové eh, firmy díky přidávání mentolu eh, vlastně získávají více kuřáků. To znamená, panuje konsenzus mezi globálními regulátory eh, na, základ, na to, že tedy je třeba ty, dochucované, ty dochucovadla a příchutě zakazovat označování a případná legislativa. Návrh komise je dobrý, ano, měli bychom mít obrazová upozornění, všechny důkazy směřují k tomu, že to může odrazovat od eh, nabírání nových kuřáků. Já bych dokonce v tomto začala i dále. Máme tu ten eh, příklad um, Austrálie, který um, se týká právě i těch tabáků na ročně balené cigarety nejen krabičkových cigaret. A samozřejmě e, ty e, značky, uvedení značek e, cigaret je v, poslední, v podstatě ta jediná možnost, kterou by pak tabákové firmy měly. Víme, že lobbying je velice silný. V naší zemi se objevují dokonce reklamy v tisku a my navrhujeme to vlastně to jednobarevné, to takzvané plain packaging, já vám to ukážu. Někteří kolegové mi ostatně už uh, řekli, tak jak se to objevilo tedy v tisku, tady to je ta ukázka toho australského balení. Tady to je návrh komise, můžete si to poslat mezi sebou, podívat se. A v podstatě ten jediný rozdíl je v tom, že se tam objevuje ta značka firmy. U nás tedy eh, určitá agentura na, pro reklamy eh, přikázala, aby se tyto reklamy stáhly, protože byly zavádějící. V podstatě tady jde o to, že ty standardní balení by mohly vést k navýšení nelegálního obchodování s tabákem. A například úřad OLAF e, došel k závěru, že 50 obchodovaných tabákových výrobků je pašováno Eh, to znamená, to jsou produkty, které se docház, dostávají do toho nelegálního dodavatelského řetězce. A um, samozřejmě, že jsme tu měli snahy již v minulosti postihovat takovou tu nezákonnou činnost. Máme tu tedy výrobky, které jsou nelegální. A co se týče těch padělaných eh, tabákových výrobků, ty jsou velice levné, ty náklady na výrobky jsou velice, velice nízké, nějakých 50-17 centů na jeden balíček. To znamená, padělané výrobky, to může být zásadní téma, ale asi eh, se to nějak nevyhrotí, pokud tu budeme mít to standardní jednobarevné balení. A eh, když si pohovoříte s vašimi ministry zdraví, zdravotnictví, myslím, že v tom někdo, že v tom s tím budou také souhlasit. Pak jsou tu ty takzvané slimky. Proč je tu tedy návrh na zákaz? Je to proto, že máme dostatečné důkazy, že prodej těchto vede zejména k tomu, že mladé ženy začínají kouřit. Pokud mi nevěříte, tak si vyslechněte, co říkají samotné firmy. A při prodeji eh, v roce 2011 na mluvčí, eh, na mluvčí těchto eh, velkých tabákových firm řekli, že právě mladé ženy jsou tou cílovou skupinou a že je to pro ně velice atraktivní balení. Dostávají se tedy na náš trh, zase jsem vám to již ukazovala, tady máme to krásné růžové balení, vypadá to jako balíček parfému. Má to tak ostatně i vypadat, ten design je tak cíleně eh, připraven, aby mladé ženy kouřily. Tady máme zase takové mentolové balení. A já tedy doufám, že podpoříte v tomto komisi i mě, i ostatní kolegové, kteří by byli rádi, kdyby se tyto produkty stáhly z našeho trhu a nelákali mladé lidi. Co se týče tabáku pro orální užití. Tady nečiním žádné změny návrhu komise. Navrhuji, abychom zachovali status quo. Přeshraniční prodej tabákových výrobků. Ten internetový prodej za přes hranice není příliš rozšířen a v podstatě to, co tu probíhá, to není eh, legální. Legální prodej, o tom nemáme příliš zákazu. Členské státy víceméně ten přeshraniční prodej zakazují a myslím, že ten zákaz by měl existovat i na evropské úrovni. Pak nová kategorie výrobků. Komise navrhuje zavést oznamovací systém pro ty nové kategorie výrobků. Pak je tu i možnost pro členské státy, aby měly systémy předchozího povolení. Ve Spojených státech FTA používá ten systém předchozího povolení a vlastně nepovoluje žádné nové výrobky na trhu. Některé členské státy mají podobné systémy, to znamená, že regulační orgány mohou zakázat eh, nové výrobky, aby se dostaly eh, na trh a ne, že by došlo k upozornění až poté, co se dostanou na trh. Pak eh, ty rostlinné výrobky určené ke kouření tady podporuji komisi. A ještě jedna věc, na kterou jsem zapomněla. Když eh, jsme hovořili o tom dochucování tabákových výrobků, komise to zakazuje, jak u cigaret, tak i u toho tabáku pro ručně balené cigarety ale nehovoří tu o těch tradičních výrobci jako doutníky a podobné, které jsou nasměřovány na spíše na starší kuřáky. Ale pak je tu jedna věc, byla bych ráda, kdybyste se zamysleli nad vodními dýmkami. Toto tradičně spíše využívali starší kuřáci, nicméně nyní to vidíte v mnohých barech v Bruselu, ostatně i tady v blízkosti v různých barech vidíte mladé lidi, jak kouří vodní dýmky, takže si říká, říkám, zda bychom se neměli zabývat i otázkou těch dochucovadel u vodních dýmek, protože tam to není otázka nějakého balíčku, když si objednáte tu vodní dýmku. Může to být problém, ale francouzská vláda i jiné vlády se tímto již zabývají, takže to je takový podnět k zamyšlení. Pak ještě jedna oblast, Eh, pro kterou jsem ještě nepředložila návrhy, je celá ta záležitost elektronických cigaret. Elektronické cigarety jsou tabákové výrobky. Já jsem slyšela některé lidi, jak říkají, že to nejsou tabákové výrobky, ale 90% nikotínu eh, v nich pochází z tabáku. Je to narůstající segment eh, trhu a v různých členských státech je s nimi vynakládáno různě. Některé země považují, požadují, aby eh, byly autorizovány jako lék. Bez pochyby eh, samozřejmě víme, že nikotin je vysoce návykový, to myslím, o tom nepochybuje nikdo, je to podloženo vědeckými důkazy. My sbíráme důkazy o té páře z elektronických cigaret. Někdo říká, že nejsou škodlivé, ale stále ještě nemáme dostatek důkazů. My víme ale, že ty páry obsahují některé těžké kovy a karcinogenní látky. navíc kuřáci e-cigaret vlastně ve srovnání s kouřením klasických cigaret Eh, nejsou ohroženi méně. K tomu máme také určité důkazy. Nicméně problém s, nyní s těmi elektronickými cigaretami je ten, že je tu celá řada druhů a kvality těch elektronických cigaret, které jsou na evropském trhu. A některé až poté, co se na ně regulační orgány zaměřily, v podstatě neobsahovaly nikotin, takže uh, když eh, došlo k testování, tak vlastně se zjistilo, že tam není žádný nikotin. Vím, že někteří eh, z vás, jako třeba já, jste byli kontaktováni dopisy na téma elektronických cigaret. Já nezamýšlím zakázat elektronické cigarety, jak na to poukazují eh, některé lobby, jak mi bylo i řečeno. Ale myslím si, že by to mělo být regulováno a otázkou tady je, jak to regulovat, jak zajistit, aby tyto výrobky na trhu byly bezpečné, aby byly kvalitní, aby lidé, pokud je budou užívat, věděli, jak je mají užívat, aby je užívali řádně, aby to nebylo škodlivé kouření, aby, to, aby je to nevedlo eh, k tomu, že začnou znovu kouřit eh, klasické cigarety a aby to nebyla zase taková uniková cesta, která povede k nabírání mladých lidí kuřáků. 7. května proběhne workshop tady v parlamentu na téma elektronických cigaret Světová zdravotnická organizace zveřejní svoji neposlednější studii právě s konkrétními čísly, s důkazy, s tím, kdo vlastně ty elektronické cigarety používá, jak na ně nahlížejí mladí lidé. Tak jsme si vyslechli eh, nebo tam bude setkání zástupců regulačních orgánů spojených, ze Spojeného království a severských zemí. A já jsem tedy na toto téma ještě nepředložila pozměňovací návrhy, protože vyčkáváme, až tedy toho 7. května si se dozvíme o dalších důkazech. A poté tedy 8. května bychom to měli doplnit, e, tu naši zprávu. A 7. tedy proběhne workshop a doufám, že si vyslechneme ty důkazy. My si přejeme toto mít řádně zpracováno, nepřejeme si, aby se na náš trh dostávaly produkty, které nejsou bezpečné, které neplní svoji eh, zamýšlenou funkci. Takže, pane předsedo, to jsou moje návrhy. Těším se na to, co si vyslechnu od kolegů jsem se několikrát setkala se stínovými zpravodaji, jednání bylo velice konstruktivní, návrhy k nám již dorážejí. Některá témata jsou nepříliš polemická, jinde doufám, že se nám podaří dosáhnout toho společného přístupu ohledně tabáku. Myslím si, že všichni víceméně souhlasíme s tím, že je důležité snížit počet kuřáků v Evropě a e, zejména, aby se nenavyšovaly ty počty mladých kuřáků. To je zásadní. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Lindo. Je dobré, e, že se bude konat ještě workshop k tomuto tématu, který byl právě oznámen. Všechny na to srdečně zvu, abychom se zaobírali tím tématem těch par elektronických, vycházejících z těch elektronických cigaret abychom se o tom nechali ještě jednou informovat a vyslechli si nejrůznější názory na toto téma, protože si myslím, že kolegové nemají ještě jistotu, jak by s tím měli nakládat, jak to vůbec s touto legislativou má být, protože jedná se také o obsahové látky, které jsou vevnitř, ale jistě bude mít smysl, když tedy se o tom eh, necháme, když si o tom necháme poradit na workshopu. Mám tady eh, celou řadu přihlášek. A jako, to byl stínový zpravodaj jako ostatní, jsou tady ještě pan Juzo Hito, Davis a ty, ty, které přednáší pan předseda. A, eh, ku, ku. Komozantos, äh, eh, Silakakis, Pirillo, Wilmot, Estrella und Rivasi. Habe ich jemanden vergessen? Zapomněl jsem na někoho? Ne, takže v tom případě uzavírám seznam řečníků a teď má slovo Karl-Heinz Florenz jako stínový eh, zpravodaj Evropské lidové strany. Nejprve chci srdečně poděkovat Lindě McEvans. Eh, vždycky nám podává dobré, vždycky nám dala dobré zprávy, vždycky nás dobře informovala o situaci na našich setkáních a za to chci poděkovat. Ale samozřejmě tady existují body, kde nejsme stejného názoru a ty bych rád oznámil předem, protože o ostatních záležitostech se zmíním jenom tak heslovitě. Čili abychom balení nebo obal na cigarety eh, definovali na přes, přesně na milimetr, to jde podle mě příliš daleko. Já bych se spíš eh, mohl orientovat na návrh komise, ale i tady se ne zcela na milimetr, ale skoro na milimetr definuje, jak velký má být balíček. Já jsem eh, přesvědčený, ekonom, eh, který je přesvědčen o fungování trhu a já si myslím, že nemáme určovat my, zda tedy eh, balíček centimetr má být široký 8 cm a vysoký 10 cm, nebo naopak. Samozřejmě lze se mnou diskutovat o tom, jak veliké mají být ty varovací informa- varující informace na obalech, eh, ale zcela jistě najdeme nějaký kompromis. Ne k otázce plain packaging a ne k otázce eh, definování až na poslední milimetr. Ehm, měli bychom skutečně předepisovat, jakým způsobem se otvírá balíček cigaret. Jsme tak daleko už, že bychom snad chtěli určovat i toto. Je pravda, že v os... ano, os... my jsme selhali v osvětě týkající se ehm, boje proti kouření. Ale s tím nemohu souhlasit, co jsem tady předeslal už z vlastního přesvědčení. U z těch slim cigaret jsem stejného názoru jako Linda. E, tady lidé jsou sváděni atraktivitou balení, takže bych to rád potvrdil. A tady také existují balíčky, kde vevnitř tři, čtyři jenom cigarety jsou a které jsou ještě nějakým způsobem parfumované třeba, e, jsou plné e, chemických látek, výbuch, čím jsou všem nadspány a někdy se na různých prostě akcích rozdávají zdarma mezi mladé lidi, kteří potom asi eh, vytvoří závislost na nich. Eh, v otázce elektronických cigaret eh, tady to vidím jako Linda ale když se podívám, říkám si, pane bože, teď ty cigarety si můžu koupit na nádraží a má to být tak, že e-cigarety, které mě mají ochránit před smrtelným kouřením, které eh, si musím koupit v lékárně, tak to je tak trošku eh, těžko pochopitelné. Ne, nemám ještě přesné stanovisko k tomu zaujaté, ale nechat to zaregistrovat jako e, nějaký produkt, nevím, jestli to bude stačit, to si musíme ještě zvážit e, podle okolností. Měl jsem radost toho, že komise, byť slabě, ale přece jenom se chopila mého starého tématu chemikálie v cigaretách. Neudělala to nějak důkladně, ale přece jenom aspoň v počátcích, e, že ta zásada tabák by měl chutnat na, potabáku. tabáku, ale byl by to pracovní program pro advokáty, protože jsem si jist tím, že otázka, kdy tabák chutná jako tabák, je velice sporný a průmysl je jistě schopný chemikálie přetvořit a zpracovat tak, aby už nechutnali. A myslím si, že tato zásada by se mi líbila Ehm, ehm, docela bych uvítal nějakou pozitivní nebo, nějaký pozitivní nebo negativní seznam, na kterém by stálo, co tedy je přípustné pro obchod a co ne. A nebyla by to, nebyl by to vyčerpávající seznam, ale jistě by to byl seznam opírající se o vědecké a odborné důkazy a dokumenty. Čili nebezpečný seznam eh, cigaretových výrobků, proto bych byl, nebo tabákových výrobků, ale v některých zemích už je to tak, že se to nedá podceňovat. U těch slim cigaret už jsem řekl varující procent varování, ale nevím, než jsem se zcela jít s těmi procenty. procenty u eh, tabáku orálně popřímaného nebo u šňupacího tabáku eh, eh, se to v Německu tak moc v, sever, na se, v severním Německu třeba nepoužívá, ale v jižním Německu je to praktikováno velice často, čili bych tady nezařadil šňupací tabák do doutníků článku 6. Vím, že bychom tady mohli vytvořit eventuálně eh, vstup pro nelegální obchodování s cigaretami. Eh, na jedné straně eh, máme sice u přeshraničního prodeje tabákových výrobků na dálku, ale máme 50 až 60 nelegálních cigaret, které ale pocházejí z legálních firm. Eh, když nesplní kvótu u legálních cigaret, tak prostě, aby si zachovali svoji eh, ekonomiku, tak si řeknou, budeme vydávět víc a tak to jde do nelegálního trhu. Tak to funguje naprosto v některých státech východní Evropy a tady na to musíme zaměřit naši pozornost. Takže nechci tady hovořit příliš dlouho. Velikost balení u komise se mi líbí víc O procentech lze jednat, budeme o nich také jednat, velice sem za, aby se dělaly písemné varující informace. To všechno um, sdílím, za to všechno se také stavím, a zdá se mi velice pilné, že tady existuje snaha, aby se vidělo, jak velká je reklama tabáková jednotlivých firm, ale každý, kdo se zaobírá bilancemi a může je vážně studovat, tak velice rychle může konstatovat, jak velká je tabáková reklama firmy X a Y. Na to nepotřebujeme žádný zákaz. To může, zákaz to můžeme prostě získat tak i tak. Ale když se říká, že se prostě víc eh, prodává nelegálně, tak můžeme říct, že i výroba je nelegální. Konec konců finální rozhodnutí nenese náš výbor, ale ehm, potom někdy později si dovedu představit, že do toho také má co říct rada že společně s ní dospějeme k výsledku, kdybychom mohli říci ano, to je tedy ten správný směr. Děkuji, Děkuji vám eh, pane Florenci, takže eh, vytočte 155, abyste zůstali naživu a nyní Frederick Rees. Děkuji mnohokrát, já jsem chtěla poděkovat Lindě. Paní zpravodajka a stínová zpravodajka Eh, já jsem si velice, velice pozorně eh, přečetla všechny zprávy a když se podíváme na návrh komise, tak tady je naprosto jasné, eh, Podporuji tu otázku, že ty ingredienty, které jsou v článku 6, by tam skutečně měly být uvedeny. Eh, zejména eh, také podporuji to situaci týkající se eh, mladých lidí, zejména pozměňovací návrh 24/26, kdy Linda evokovala proces takové předběžné autorizace a hlavně ve článku 17 a 81 kde Linda upozorňuje na otázku USA a FDI. Co se týče balení, a prodej online. Už jsem řekl, že návrh komise je velice ambiciozní, velice ctižádostivý a je to kombinace eh, tedy eh, buď obrázku a varujícího nápisu nebo jenom nápisu na 100% cigaret, ale to, tomu, na 100% balení, ale to je, ještě jsme velice vzdáleni této mm, věci, která je uvedena ve směrnici a taky to, co říkal Karl Heinz týkající se otázky procent vekto verso, jak tedy by měla být šířka a jaká by měla být výška cigaret, ale já si vzpomínám na prototyp balíčku eh, již, eh, když se začínalo v průmyslu s tím, protože se chtěla tady definovat kategorie, jak by to mělo vypadat a mm, my jsme se s toho málem zbláznili. Měli jsme tři prototypy, které již byly zavedeny eh, a mělo se s nimi pracovat v průmyslu a e, promysl prostě chtěl se všemi filigrány a se všemi záležitosti prostě to tam všechno dát, aby to všechno bylo viditelné e, ale tady musíme e, věci precizovat. Mám tady nějakou otázku. Chci se zeptat na pozměňovací návrh Lindy 345 protože tady jsou velice ambiciozní otázky týkající se zdraví. E, já bych se na to také postavil, ale přece jenom e, se tady stanou ďáblovým advokátem. Proč tady není žádný manevrovací prostor a žádná možnost členských států k tomuto tématu? Nic k těm 25% Eh, zatímco v těch 17 státech eh, už ještě neexistuje vůbec ten varující obrázek, ale jenom jsou tam nápisy. Mm, eh, vodní fajfky. Já si myslím, le tabac et tout nebo šňupací tabák. Celý, věd, eh, mm, eh, eh, celý svět je na to zvyklý, ale je to také ohrožující zdraví, protože to produkuje uhlíkový kysličník uhelnatý a proto bych dala pozměňovací návrhy k 6 a 10, k tomuto tématu. Já se snažím to všechno prostě říct velice rychle a, to veli- a čili postupuji velice rychle. Co se týče elektronických cigaret, tak e, se připojuji, to je myslím v e, článku 6, připojuji se k Lindě i k, ke Karl Heinzovi e, je důležité vědět, Zda tedy by to mělo být nějaká nahrážka, ale rozhodně by se to nemělo stát eh, lákadlem, které lidi přiměje nebo které lidi přivede k tomu, aby začali kouřit. Eh, tady musíme být eh, velice přísní a obezřetní. Myslím si, že eventuálně bychom měli to používat ano, aby to prospělo lidem k tomu, aby přestali kouřit. Jako eventuálně lék nebo prostě jako věc, která se bude prodávat v lékárnách z tohoto pohledu, bych byla trošku koherentnější, eh, když se podíváme eh, na realitu. 8 eh, až 10 mg, myslím, to aspoň tak používají kuřáci elektronických cigaret. A když se někteří vrátí zase k tabáku, aby prostě měli více tabáku, nevím, já bych všechno považovala za to, že to za vysí na legislativy a že by to možná mělo být dáno jako do farmaceutické oblasti. A jinak jsem samozřejmě otevřená. Tak promiňte, že jsem byla tak rychlá a dalším eh, seznamem na, eh, eh, celým řečníkem na seznamu je pan Schlüter. Budu hovořit švédsky. I já bych chtěl poděkovat zpravodajce za tento návrh, který se mi velmi líbí. Také jsem rád, že se navrhují standardizované obaly, ale měli bychom to rozšířit na veškeré tabákové výrobky. Pro cigarety to nestačí. A také měli bychom to rozšířit tedy na všechno další. Podíváme-li se na zdůvodnění celé věci. Jde o to, abychom zabránili kouření mladých lidí a dětí a abychom také pomohli těm, kteří e, kouří, ale především hodláme zabránit e, tomu, aby začali kouřit mladí lidé a děti. Nemůžeme si dovolit novou generaci kuřáků. Návrh komise pokud by prošel, pak bychom měli neto zisky. Tady existují takové mýty, že když se přestanou prodávat cigarety, že přijdeme o daňové příjmy. Na straně jedné je to pravda, ale pak si budou lidé, když nebudou kouřit, kupovat jiné věci, což povede k jiným daňovým příjmům. Když přijdeme sice o tyto daňové příjmy, tak budeme mít daleko větší zisky, protože lidé budou zdravější a celkový zisk bude přes 9 miliard euro. Když budeme ctižádostivější, pak můžeme dospět k zisku ve výši než 25 miliard euro. Já nechápu ministr ministry, kteří eh, říkají svém vlastním obyvatelům, že chtějí zvýšit eh, daně o 25 miliard za rok, protože nechci zrušit eh, tabákové výrobky. A já si myslím, že musíme jít ještě o krok dál, než co navrhuje komise. Návrh komise je dobrý, ale také návrh Lindy je dobrý, ale já bych Eh, to chtěl dál ještě rozšířit a také musím říci, že Švédsko je velice špatný žák z hlediska kontroly tabáku eh, a tady máme něco, co je pro ženy, toto balení, to jsou malé balíčky, ty Linda také ukazovala a tento design je také přímo pro ženy a existují různé studie, že tabákový průmysl se přímo obrací na ženy. Balíčky jsou e, barevné, vypadají jako parfémy a jsou to také dlouhé a štíhlé cigarety. Lhajnci já musím eh, říci, že také nemám rád, když se všechno reguluje na straně EU, ale tabákový průmysl má daleko více expertů na obcházení legislativy tady se využívají různé předpisy a další se zase obcházejí. Takže tady musíme opravdu stanovit přesné předpisy a musíme uzavřít veškeré mezery. Jinak desetitisíce právníků eh, da, eh, tabákového průmyslu tyto mezery najdou a tabákový průmysl bude zase provádět reklamu zaměřenou na děti protože 70% mladých lidí e, začíná kouřit před 18. rokem věku. A my toto umožňujeme. My umožňujeme e, aby tento produkt vedoucích závislosti byl dětem dostupný. A například vodní dýmky to byl takový produkt pro starší pány, ale nyní se to stalo trendem mezi mladými lidmi. To je nový přístup k tabáku a proto musíme upravovat i vodní dýmky. A to to platí také pro slimky a pro mentolové cigarety, neboť mentol usnadňuje začátek kouření, protože mentol snižuje iritace v plicích to znamená, že tady je přísada, která umožňuje mladým lidem začít kouřit a to my nemůžeme umožnit. My nemůžeme dovolit, aby tímto způsobem mladí lidé začínali kouřit. A pokud se týče obchodu po internetu, ten by měl být plně zakázán. Nejenom přes hraniční internetový obchod. A pak tak také existují nesprávné informace o padělání a e, také pašování cigaret. My se musíme zde dívat e, na poptávku i na nabídku. A také návrh komise s dalšími detaily pro Eh, eh, označování. A já bych šel ještě o krok dál. Označoval bych balíčky ještě výrazněji. A zde tabákový průmysl také eh, ví, že tyto balíčky by se daly daleko výhůře padělat než stávající balíčky, takže to to dále také platí. A e, země, které více kontrolují tabák na hranicích, protože je tam potom nižší e, pašování a dochází ke zvýšení kvality zdraví e, občanů. A elektronické cigarety. Dnes jsou tyto produkty upravovány různým způsobem a existují také různé míry kvality. V některých případech, když saje kuřák příliš eh, mnoho, příliš silně, tak také eh, na eh, táhne tu tekutinu a natáhne do sebe více nikotinu. A to v některých případech je to umožněno, ale ne v elektronických cigaretách. To určit, existují určité eh, kritéria pro potraviny, ale eh, v, vdechovat tabák je něco úplně jiného, než když to například spolknete. A potom také limitní hodnota, kterou stanovila komise, právě z tohoto důvodu bychom toto měli vyškrtnout. Měli bychom to považovat za lék a také bychom to dále měli upravovat a regulovat. Potřebujeme také určité přechodné období, tak abychom měli evropskou úpravu. A já také jako špák, špvet musím hovořit o snus, o šňupacím tabáku. A a také máme žvíkací tabák. A také tady jsme se dozvěděli, že snus je výjimut, ale to není pravda. Jediná výjimka, kterou mělo Švédsko, to byl zákaz prodeje snůzu. A e, Evropa předtím také regulovala přísady. ale také podmínkou pro přístup Švédska do EU bylo, že Švédsko nadále bude regulovat snus a proto musíme najít také řešení pro Švédsko, které si dala, nadále bude regulovat snus a převezme odpovědnost. Když jsme se v roce 1994 rozhodli pro vstup do EU, tak toto bylo založeno na Bergamotu a mentolu, ale dneska existují ještě další chutě, příchutě, například divoké maliny a tak dále. Jsou to přísady, které jsou, se orientují právě na mladé lidi a můžeme říci, že snus je méně nebezpečný, ale přesto je to nebezpečná látka a proto musíme dospět ke kompromisu. Švédsko se musí zhostit své zodpovědnosti a musí tabák kontrolovat, ale Švédsko musí také dělat to, o čem je švédský lid přesvědčen. Musíme dospět k dobrému kompromisu a nesmíme však také dostat eh, vývozní dovolení pro Evropu. A dalším je Martin Kenenen. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. já si připadám zvláštně, jak si tady ukazujeme i ty balíčky a balení. A, ale určitě to bylo dostatečně demonstrativní, takže za to děkuji Karlovi a Lindě. Chci poděkovat Lindě za výtečnou práci, kterou dosud vykonala, jak se chopila celé věci, jak e, s velkým nadšením to organizuje workshopy, setkání se všemi zúčastněnými stranami. Je to velice velká výzva zpracovat tuto tématiku a vidím, že je tu velký zájem ze všech stran eh, budu se vyjadřovat tedy k těm jednotlivým bodům. V první řadě začnu u těch složek. Eh, má skupina obecně souhlasí s návrhem komise a s Lindou v tom tedy, že e, zaměření směrnice by mělo být to, že se zaměříme na mladé lidi, abychom je odrazovali. Tedy e, tabák by měl vypadat a chutnat jako tabák, ne jako nějaká, nějaký vanilkový bombo nebo jiný. To znamená všechny ty složky dochucovadla její činí přitažlivým, zejména pro mladé a je důležité, abychom tedy vynaložili maximum a navrhli tedy zákaz na trhu, aby toto bylo proporční z výsledky revidované eh, směrnice a zajímá mě, jak se k tomu to může vyjádřit komise k, tomu, k této míře zákazu. Spravodajka eh, tady navrhuje určité omezení těch složek, ale netýká se to těch doutníků, doutníčků, doutníkového tabáku. Pak je tu tedy ta otázka toho, té vodní dýmky, tam ještě uvidíme, protože jsou tedy zacílené zejména na ty starší kuřáky a ne na mladé. Pak, co se týče označování a balení, naše skupina s určitou opatrností vítá tedy ty návrhy komise a na to upozornění, aby tam tedy bylo to 75% pokrytí na obou stranách balení s tím upozorněním a stejně tak i na tabáku k ročnímu balení, ale umožňuje to členským státům určitou flexibilitu v eh, určité volbě. Tady se uplatňuje princip subsidiarity a, a určitě je, jsou to také užitečná opatření a máme tu ostatně i zkušenosti ze Spojených států a z Kanady s tím, jak jejich zkušenost dopadla jsou určité záměry paní zpravodajky, aby to bylo povinné takto zavedené upozornění na těch balení, abychom následovali příklad Austrálie, ale to může přesáhnout tedy působnost směrnice. Tady si přejeme zachovat právní základ e, působení na vnitřním trhu a e, tady si myslím, že nevím do jaké míry pak tedy ty rozměry nebo minimálního počtu cigaret, do jaké míry to stále ještě e, odpovídá, takže je tu ta nezbytnost zachování proporčnosti. Víme, jaké existují potíže s pašováním, a přesto všechno, co tu řekla Linda, tak je určité nebezpečí, že by se tyto uh, případy navýšily. Já jsem před několika týdny uh, hovořil na toto téma s celou řadou eh, prodejců a vím prostě, že jsou to případy, kdy se prodávají na ulicích uh, balíčky cigaret v azbuce, takže uh, Eh, to je jednoznačně produkt, který se sem dostal z oblasti mimo EU. Pak eh, také eh, tabák k balení k nám takto pašován. Ehm, v některých zemích jsou tabákové výrobci velice vysoce zdaňovány, takže se tam dostávají k nám ze zemí, kde jsou nižší daně, ale tedy také ze zemí, kde jsou uh, Eh, ze zemí mimo EU jsou velice levné, ale zase nevíme, do jaké míry jsou bezpečné. Takže je důležité brát v potaz všechny tyto detaily. Já si mm, cením také to, že se komise věnuje eh, tomu případu, eh, nebo tomu, co se vztahuje i na třetí země. Jsou tu určité závazné povinnosti, které vyplývají z umluvy VTO. Pak, co se týče přeshraničního prodeje, tady si myslím, měli bychom stanovit jasná pravidla a právní jistotu a podporujeme návrh na ten nový regulační rámec, striktnější kontroly oznamování, i to předběžné oznamování. Nejsem úplně přesvědčen o tom, zda úplný zákaz by pak byl proporční. Nové tabákové výrobky, tady souhlasíme s tím oznamovacím systémem, ten by byl v souladu s ustanovením revidované směrnice. Ten návrh je dostatečně flexibilní, umožňuje i ty systémy předchozího povolení. A paní zpravodajka navrhuje tedy o povinnosti. Tady máme určité obavy, protože by to mohlo jít proti eh, systému subsidiarity, takže eh, tady bych rád věděl i, proč komise nezavádí ty povinné předchozí povolení. Pak eh, ještě na závěr elektronické cigarety. Já jsem se tomu věnoval zblízka. Těším se na ten seminář, který paní zpravodajka organizuje. Já sám eh, jsem byl dotazován mými voliči a vím, že jsou tu obavy eh, směřující ze všech stran. Nejsem přesvědčen, že to tomu jsou lékařské výrobky, že by měly být takto regulovány. A, a já tedy eh, nevím, do jaké míry by to mohly být tedy únikové výrobky, prostřednictvím kterých by se navyšoval počet kuřáků. Prozatím tu mám takové informace, že jsou to vlastně náhražky, náhradní výrobky, které mohou mít výsledky, že odradí nebo pomůžou lidem přestat eh, kouřit. Mne lidi eh, říkali, že pokud tedy nebudou mít přístup k těmto produktům, tak se zřejmě vrátí k cigaretám. Zatím nemáme tuto oblast regulovanou, je to narůstající oblast trhu bez pochyby um, tu máme opravdu reálné, reálně podložené důkazy o tom, že odrazují lidi od eh, kouření. Jasně se tento počet, eh, tato oblast na trhu rozvíjí. A Máme už určité směrnice, které se věnují podobným výrobkům. Máme směrnice které na to mohou být napojeny a je důležité se ponaučit z možných eh, dopadů, negativních dopadů, pokud by se něco takového zakázalo. Máme určité malé výrobce, které by to také ohrozilo, pokud by se tyto výrobky zakázalo a myslím si, že určitě, pokud by byly zakázány, lidé by se vraceli ke klasickým, eh, kuře, eh, klasickým cigaretám. Výrobci elektronických cigaret si ostatně sami přejí, aby tato oblast byla regulována. Ještě jsem chtěl říci něco na téma toho tabáku pro orální užití, ale myslím, že Christopher o tom bude dostatečně hovořit. Je tu obrovská míra různých argumentů, takže eh, to je vše víceméně z mé strany. Děkuji. A nyní Martin Anderson. Uh, I too would like to thank... I já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za skvělou práci komise předložila ambiciozní návrh, ale ten byl ještě vylepšen. My bychom měli dále na návrhu pracovat a měli bychom zvýšit 75 eh, měli bychom to zvýšit na 80 eh, na balíčku, které se budou týkat varování. A takže já se domnívám, že bychom měli být ambicioznější. A pokud se týče standardizovaného balení, eh, pak eh, tady se domníváme, že to je správný přístup také marketing tabákového průmyslu je zaměřen na mladé lidi a tuto reklamu musíme co nejvíce omezit. Interní dokumenty dábákového eh, průmyslu ukázali, že provádějí výzkum, eh, na které mladé lidi se mají zaměřit. A oni mají především eh, eh, zájem také o to, že chtějí získat nové eh, kuřáky a chtějí jim nabízet nové produkty. O tom také již hovořila Linda. A proto také chceme, aby byl zakázán zakázána eh, vystavování produktů v jednotlivých prodejnách. Takovýto zákaz máme v Irsku Česku od roku 2009 a e, pomalu vidíme, že to také nese své výsledky, že dochází ke snižování kouření mezi mladými lidmi. A potom jsou tu také příchuti. Také zde bychom chtěli jít dál. Není důvod pro to, aby tabák měl příchuti, které jsou atraktivní pro malé lidi. Takže by bylo lepší zakázat aditiva a také se zaměřit na přícho, příchutě. Směrnice také hovoří o tom, že tabák má obsahovat pouze tabákové listy. A to znamená, že cukr je také aditivum, a, a které zvyšuje přitažlivost tabáku. I když nemá vlastní příchuť, pak cukr také ovlivňuje chuť ne tabáku a tím pádem se je ten, tato látka anebo cigarety takto vyrobené jsou atraktivní především pro začínající kuřáky. Měli bychom především zakázat veškerá aditiva, která jsou škodlivá pro zdraví. A já se také domnívám, že označování a e, směrnice o označování by se měla také zaměřovat na doutníky. Když lidé přestanou kouřit, tak budou zdravější a je jasné, že my se zaměříme, zaměřujeme především mladé lidi, ale nesmíme zapomínat na starší kuřáky. Já se těším na workshop 7. května a tam budeme o této problematice ještě podrobně diskutovat. Dále ještě jsou tady také elektrické cigarety. A já jsem stále více přesvědčena, že tyto produkty nemůžeme vyjmout ze přísnější regulace. Já děkuji Lindě za její práci a také děkuji za spolupráci se stínovými zpravodaji a my jsme také E, děkujeme za to, že hovořila, kontaktovala kabákový průmysl a děkuji. Já vždy tady předsedám, když mám celou řadu řečníků a není dostatek času, takže já bohužel musím dát každému dalšímu řečníkovi dát jenom 1,5 minuty. Vím, že všichni máme hodně zajímavých tématů na jazyku a nyní dávám dalším řečníkům slovo, ale prosím o krátké vyjádření. Děkuji mnohokrát, pane předsedo já se pokusím hovořit minutu a půl. Tady důležité je otázka zdraví a to, aby tedy ti, kteří kouří, přestali kouřit a nezačali kouřit mladí, ale důležité tedy je asi není úplně rozhodnout o tom, jak bude vypadat ta samotná krabička. Důležité je, aby tabák chutnal po tabáku, aby tam nebyly přísady. Důležité je informovat, eh, vzdělávat mladé, poskytovat jim informace i ve školách. A pak ta otázka, jestli mladá dívka začne kouřit nebo ne, protože krabička je růžová, no já nevím, jak moc to ovlivní. Já vidím ty, které kouří, tak kouří normální balíčky. A u nás máme balíčky s velkými obrázky, s upozorněním. A navíc je tam napsáno uh, zákaz prodeje mladším do 18 let a nicméně přesto všechno ti, co kouří, kouří. A tady si myslím, že je mnohem důležitější šíření informací, uh, vzdělávání. A prostě neměli bychom ztrácet ze zřetele to nejdůležitější, tedy zabývat se uh, zdravím. A jestli se budeme věnovat jenom tomu, mm, tomu balení a pak, jestli se tam objeví e, značka, nevím. Pak ty elektronické cigarety, já se zúčastním toho uh, slyšení, nevím, prodej v lékárnách, uh, tím bychom uh, věc nevyřešili. Tady to je otázka zdravotnická. A pokud tedy to povolíme jako prodej v lékárnách, lidé si budou myslet, je to dobré pro naše zdraví, ale rozhodně je důležité to regulovat. Děkuji. Jolanta Hibner. Dziękuję bardzo. <clears throat> Sprawy zdrowotne są jakby podłożem do tego, że, że komisja představila nám wszelkie... Děkuji mnohokrát. Zdraví je samozřejmě vždycky důležité a to byl také základ na Eurokomise. Plně souhlasím s Lidnou, že by se rozhodně měl zakázat prodej na internetu, protože se nikdo ne, nikdy neví, kdo sedí na druhé straně objednává zboží nebo ho mm, nabízí, čili to by nemělo vůbec přicházet v úvahu. Dále eh, bych eh, se chtěla obrátit na Vindu, aby prosím pěkně zvážila, zda by přece jenom eh, v tomto dokumentu se neza, nebyli, nezahnul do tohoto dokumentu ještě jeden dokument, že členské státy ve vlastní oblasti, vla, sami členské státy ve vzdělávání dělali různé kampaně proti tabáku. Mělo by se také eh, prostě sjednotit, měl by se sjednotit věk na 18 lidí ehm, povolení prodeje cigaret, abychom neměli tolik mladiství, kteří si kupují cigarety. A co k produktu samotnému mohu jenom říci, je třeba eh, povolit příchuti, které jsou důležité pro výrobu nebo aditiva důležitá pro výrobu a nějaká jiná, eh, nějaké jiné zákazy Eh, voňavých příchutí, i když se ví, že tyto eh, přísady jsou buď toxické, nebo uvádějí v závislost, ne, elektronické cigarety, ne, eh, zakázání kouření na všech veřejných prostranstvích a na všech veřejných prostranstvích by měly být zakázány i elektronické cigarety. Next speaker is Chris Davis, please. Until three months ago, I had never před třemi měsících jsem ani neslyšela, nikdy neviděla elektronické cigarety. Od té doby eh, například eh, v novinách se objevily eh, určité reklamy, ale dostal jsem spoustu dopisů od lidí, kteří byli bývalí kuřáci, říkali, já jsem vyzkoušel všechno nejrůznější terapie, co se objevují po světě a nikdy nic mi nepomohlo, ale toto pomohlo, mám lepší zdraví, Podařilo se mi eh, přestat kouřit. Jsem opravdu přesvědčen, že elektronické cigarety jsou dobrou prevenci před tím, aby umírali naši kuřáci. A komise si myslím, že předložila špatný návrh ohledně toho omezení nikotinu protože lidé, kteří by nepoužívali elektronické cigarety, budou dále kořit a zase budou umírat, nevím. Uvidíme, jak by to bylo, kdyby ten jejich návrh prošel. Já tady mám dopis od jednoho profesora, který říká, že na elektronické cigarety je jako na opravdu zvláštní technologii, že to narušuje v podstatě tabákový průmysl. A, a co se týče dochucovacích prostředků, zase lidé říkají, dokud jsem neochutnal ty eh, elektronické cigarety, tak jsem nevěděl, jak je ten tabák vlastně nechutný. V podstatě eh, tímto lidé rychleji zjistí, že tabák chutná opravdu jako tabák a přestanou kouřit. Já tady eh, nevidím žádná omezení, pokud by to pomohlo zachránit životy. A co se týče těch mladých, kteří začínají kouřit, No, nevím, když víte, že eh, člověk, který kouří, bude kouřit a možná umře dříve, bude mít špatné zdraví, je důležité ho přesvědčit, aby opravdu toho ponechal. Děkuji. Tak se mě. Já tycker att je velmi bylo, bra att kommissionen fram Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že je moc dobré, že komise předložila tento návrh aby se zredukoval počet kuřáků, aby se snížil požívání cigaret. Byla to výborná práce. Ale chtěla jsem ještě oslovit otázku šňupacího tabáku. Ve Švédsko se dostalo do Evropské unie s touto výjimkou, že to můžeme i nadále prodávat a pakliže eh, Evropská unie to zakáže, tak to bude tak, že my máme ve Švédsku tuto výhradu, že prostě se nerespektovala žádost Švédska a potom by tady byly různé právní nesrovnalosti a řeklo by se, to nebylo explicitní. nýs, takzvaný nýs. A, a eh, je to prostě nýs je švédský eh, produkt, je to, je to výbor, eh, který je, je to tedy produkt, který je špatně zřízen, eh, špatně popsán v této směrnici, eh, protože se musí dělat jiné věci. Je třeba zohlednit, že tady to je národní odpovědnost, vnitrostátní odpovědnost, takže mě by bylo nejmilejší, kdyby NUS byl z této směrnice naprosto vyňat. A potom se také domnívám, že snus by měl být vyňat ze článku 6, co se týče chemických přísad a e, příchotí. Protože e, to by se nedodržela smlouva, e, vstupní smlouva Švédska s Evropskou unii. Děkuji, pane předsedo, děkuji Lindě za tento návrh zprávy. Já hájím tady linii, kterou Karl Heinz Florenz navrhl jako stínový zpravodaj Evropské lidové strany. Velice ho podporuji. Nechci to všechno opakovat. Dva, tři dodatečné body. Za prvé, u dodatečných látek se diskutovalo o a o přísad se diskutovalo téma cukru. A to ještě bylo tady zmíněno a s tím bychom se měli zaobírat, protože v návrhu, tak jak jsem to pochopil, by to mělo být e, nelimitovaně možné, ale může to mít také škodlivý účinek. To znamená, že bychom, se měli, pohled, že bychom měli pohlednout na to, abychom znovu zavedení e, určitých subvencí protože musíme se podívat na to, že tady byly dohodnuty určité subvence. Musíme výjít radě vstříc, protože rada nemá žádné specifické subvence pro tabák. E, moje ústřední téma pro Lindu. Měli bychom se soustředit na nebezpečí pasivního kouření, protože máme tady 14 varujících, v 14 zemích jsou varující informace, dvě z toho eh, se týkají pasivního kouření. Ty, které se týkají aktivního kouření, jsou velice specifické. Já bych ze své vlastní lékařské praxe mohl říci, že kouření mm, podporuje předčasné porody a že může eh, eh, zhoršit zdraví dětí. To znamená, eh, měli bychom to daleko jasněji formulovat, protože když se škodí druhým, tak je to ještě horší, než když se škodí samotnému sobě. A Paolo Bartoloči, velice stručně. Některé věci tu již zazněly. Já bych v první řadě chtěl poděkovat s paní zpravodajce za uvedení do tématu. Chci říci, že boj proti tabáku by neměl jít E, takovou cestou, že budeme spotřebitelům vnucovat určitý způsob chování. Měli bychom spíše vsadit na vzdělávání, školení, šíření informací ve školách nebo prostřednictvím různých iniciativ, anebo si vzít příklad e, z těch zemí, jako například z Itálie, kde byl zakázán prodej nezletilým a nebo prostřednictvím zákazu v nejrůznějších prostranstvích a prostorách. Ono to má všechno dopad na velice důležitou oblast. Otázky toho, jak vynaložit tedy s tím obalem, jestli naprosto standardizovat ta balení nebo ne, to může být dostatečně odrazující, co se týče toho konkurenčního boje. Ale uh, Zatím, pokud nemáme k dispozici nějaké vědecké podklady, neměli bychom tu vlastně podněcovat eh, nekalou konkurenci. A na závěr bych chtěl eh, říct si něco k těm elektronickým cigaretám. Souhlasím s tím, co řekl pan předseda. A on zdůraznil, že to může být určitá pomoc pro snížení užívání tabáku. Nicméně, pokud snížíme ty hodnoty, eh, tak nakonec způsobíme to, že se lidé budou vracet ke klasickému tabáku. Na i eh, įvairiausių argumentu bylo išsakyta, aš aišku noriu. Děkuji. My jsme si dnes již vyslechli celou řadu argumentů. Já bych v první řadě chtěla poděkovat paní zpravodajce i stínovým zpravodajům, kteří na tomto tématu spolupracují. Chtěla bych se vyjádřit k jednomu tématu napojenému na pašování. Celá řada kolegů se k tomu již vyjádřila. Myslím si, že pašování je důležitý problém. Mám otázku na komisi. Jak hodnotíte ten rozměr pašování a jak nahlížíte na tento fenomén? My jsme zaznamenali, že 35 tabákových výrobků na trhu jsou vlastně padělané, že pocházejí, k nám přicházejí prostřednictvím pašování a existují obavy, že toto číslo může přesáhnout 50%. Nahlíží na to komise jako na podstatný problém. Otázka eh, přeshraničních kontrol je důležitá. Já Vím, jak jsou přeshraniční kontroly na vnějších hranicích EU. Budeme muset uplatňovat něco podobného? Může to pašování ještě narůst? Pan Sabrnoch, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl zdůraznit na začátku, že kouření je nezdravé, návykové poškozuje zdraví a zabíjí lidi. To je zcela zřejmé a proto se k tomu musíme také tak postavit na druhou stranu jsem přesvědčen, nebo současně jsem přesvědčen, že lidé přestanou kouřit nebo nekouří, pakliže se k tomu rozhodnou sami. Naší nejdůležitější povinností je dát jim k tomu dostatečné informace ve srozumitelné podobě, pravdivé informace a na druhém místě pomoci těm, kteří se rozhodnou léčit ze své nemoci, léčit ze své závislosti, protože je jasně prokázáno, že ti, kteří chtějí přestat kouřit, a dostane se jim odborné pomoci, mají několikanásobně, mnohonásobně vyšší šanci eh, kouřit přestat. Chci také zdůraznit, že na kouření má vliv výchova v rodině i ve škole. Moje děti nekouří, protože jsme je tak vychovali a ne proto, že by trpěli nedostatkem reklamy tabákových firem. Chtěl bych také zdůraznit, že regulace výroby a prodeje tabáku nepřísluší Evropské unii. Nejde o podporu vnitřního trhu, péče o zdraví je v kompetenci členských států, není žádný důvod harmonizovat regulační opatření a svazovat tak ruce jednotlivým státům. Každá navržená regulace musí být jasně podpořena důkazy a ne domněnkami, nadějemi. Vzpomeňme si na naše omyly ve věci přidávání rostlinných olejů do nafty nebo slunečních elektráren. A poslední, co chci říct, vnímám velmi nebezpečí vytvoření velkého prostoru pro kriminální aktivity, falzifikaci, pašování a černý trh, které by se zcela jistě neomezily jenom na tabák. Děkuji. Thank you very much. The next speaker is Christopher Fjellner. Thank you very much. Děkuji. Skutečnost, že v tom boji se zaměříme na mladé lidi a odradíme od kouření, to je dobré, ale je třeba se zabývat také lidmi, kteří již kouří a proto je asi velkým omylem regulovat ty méně škodlivé tabákové výrobky ještě tvrději. Mus, Chris Davids tady o tom hovořil, u elektronických cigaret to je správné, ale eh, je to platné i pro tabákové výrobky pro jiné užití tedy pro orální užití. Eh, co by se stalo, kdyby EU eh, vlastně zakázala víno, ale povolila vodku. Jak byste na to nahlíželi? Ono to není jenom o zachování statutku, je to téměř bizarní situace. My zakážeme v Evropě víno, povolíme vodku, ale eh, třeba ve Francii zakážeme všechno kromě bílého vína, protože teďka v tom návrhu regulujeme výrobky, u kterých jsme řekli, že si nepřejeme na trhu. My bychom měli říci, buď ten snus, ten tabák pro orální užití povolíte nebo ne, a nebo teda postupovat eh, ohledně všeho stejně. A nebo řekněte otevřeně, ne, my ten snus nechceme, a nebo anebo nebudeme nic jiného dalšího regulovat. Jak to bude? Budeme to regulovat v Evropě a zakážeme to ve Švédsku, nebo jak to bude? Ono je to divné. Já osobně bych upřednostňoval ten přístup Krise, který řekl, že cokoliv, co pomůže lidem zabránit tomu, aby kouřili, aby umírali, to je dobré. Ale měli bychom se tedy zhodnout na něčem nemůžeme říct, že to nechceme na eh, vnitřním trhu, ale budeme to regulovat ve Švédsku. To není konzistentní. Děkuji. Georgios Komoutsakos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω την πρόταση οδηγίας και την δουλειά που έχει κάνει η συνάδελφος για τα προϊόντα καπνού. Děkuji Tady eh, tím záměrem je chránit mladé lidi, aby eh, nepropadali tomu návyku kouření a myslím si, že velká většina těch pozměňovacích návrhů předložena zpravodajkou eh, jsou právě zacíleny takto a jdou správným směrem. Nicméně ještě bych chtěla říct jednu věc. Vidím problém tady s jedním konkrétním bodem. Doufám, že to stihnu v časovém limitu. A nevím, jaká vědecká data se týkají právě těch cigaret slimek. Jsou opravdu atraktivní pro mladé lidi, ty rádi kouří a Stejně tak eh, jsou atraktivní i pro starší lidi, kuřáky, kteří tedy již eh, kouři. A myslím si, že v tom původním návrhu komise tomuto tématu nebyla věnována velká pozornost. Ani to ostatně nebylo podrobeno té dostatečné míře veřejné debaty. Takže když eh, nevím, do jaké míry tu budeme flexibilní nebo budeme zakazovat, ještě tu není dostatek pozměvacích návrhů, tak je to takové eh, nepříliš objektivní postupování. Mm, obecně k té zprávě si myslím, že jde dobrým směrem, ale ještě bychom se měli věnovat těm slinkám. Děkuji. Well, thank you. Uh, uh, Děkuji. Já bych chtěl nejdříve poděkovat zpravodajce. Já jsem nikdy nekouřil, nevykouřil jsem nikdy ani cigaretu, takže nevím, o co jsem přišel ale já vím, že v 70. letech jsem byl tak dobře informovan, že jsem se rozhodl nekouřit. Takže si myslím, že celá ta věc se týká informovanosti. Týká se to také kulturních postojů a také toho, jak drahý či levný je ten produkt a nakolik můžete kouřit například doma. A my se snažíme udělat z, z kouření komoditu, ale nevím, zda je to správná cesta. Jestliže snížíme cenu, potom dáváme také možnost pro kontraband a pašování a tímto způsobem, když se e, cena zlevní, tak potom mladí lidé budou mít lepší přístup k těmto levným cigaretám. A tady jsme hovořili o tom, že musíme zabránit eh, mladým lidem začít kouřit, ale my musíme především snížit škodlivost kouření. A to se týká především toho kouře, těch výparů. A já plně souhlasím s Krysem a s dalšími, že bychom měli napomáhat, pomáhat kuřákům. My hovoříme o velkém počtu lidí, kterých se to týká, a to jsou kuřáci sami. A proto bychom měli postupovat obezřetně. A Mario Krylo je další řečník. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Kouření je škodlivé. Já jsem už pět let nekuřákem, jsem tedy bývalým kuřákem. Již pět let nekouřím a proto se také domnívám, že škody způsobené kouřením musí být omezeny. Paní zpravodajka se zmínila o některých bodech, které jsou obzvláště významné. Je třeba vykonat hlavně prevenci, prevenční práci, protože tady se jedná o sociální a finanční náklady Eh, když budeme chtít oslovit kořáky a potom bychom se měli také zaobírat balením. Eh, otázkou je, zda je to nějaká možnost eh, přesvědčit mladé lidi a ženy o tom, aby nekouřili. Chceme zamezit tomu, aby další lidé začali kouřit. Zcela jistě ochrana zdraví občanů E, by měla stát v popředí. A zmíněna již byla otázka, e, že e, zvýšení cen cigaret hraje svou roli, ale já si to nemyslím, protože to lidi neodradí. Co bychom mohli ještě dělat? Abychom snížili škodlivost kouření. Já si myslím, že bychom měli eh, všechno vsadit na prevenci. Je třeba podniknout různé kampaně, aby se lidi odstrašili od kouření. neboť bude trvat, ono trvá dlouho, než se člověk odvykne kouřit. Je to velice nákladná a velice obtížná záležitost a měli bychom tedy se snažit působit na to, aby nové generace s tím nezačaly. E, když se nám to podaří, pak e, se nám podaří velký zdravotní národohospodářský úspěch. Mm, a Jinak pře, ještě předložím nějaké návrhy. Vy už jste dostal příliš hodně doby, příliš velkou dobu, takže máme jiné řečníky. Just a lot of speaking time. We need to go to the next speaker. Thank you very much. Um, I have já mám ještě další řečník. Okuni and Mikulasic. And uh, next speaker is Denis Wilmer. Denis Wilmer, další děkuji, pane předsedo. Linda opravdu vykonala skvělou práci a já ji podporuji v oblasti balení. Eh, minule jsme slyšeli zvláštní argumenty a bylo řečeno, že toto balení bude zakázaným ovocem zajímavým pro mladé lidi, ale tento názor nesmíme podporovat. Já nevím, proč vůbec lidé mají tento dojem. Pokud se týče elektronických cigaret, to je složitá záležitost, dochází k velkému lobbyingu a myslím si, že lidé, když využívají elektronických cigaret, eh, cigaret pro odvyknutí kouření, tak je to dobré, ale tyto cigarety bychom také měli regulovat. V některých zemích již k regulaci došlo, ale my nemůžeme zakázat tyto cigarety. Jestliže eh, tyto cigarety elektronické pomáhají odvykání kouření, tak je to dobrá věc, ale měly by být schvalovány. A eh, Těším se na naše slyšení a já také se těším, že uslyším obě dvě strany argumentovat. Chris to trošku přehnal, když hovořil o elektrických ciga- elektronických cigaretách. A vodní dýmky nekouří pouze starší lidé, ale nyní mladí lidé to považují za cool eh, používat vodní dýmky. Takže si myslím, že je to závažná věc a se já souhlasím s kolegy, kteří říkali, že se musíme také zabývat dodáváním aditiv, především cukru. Děkuji. Děkuji. Uh, next speaker is Edith Estrella. Děkuji, Edith Estrella. Děkuji, pane předsedo. Také já jsem byla kuřečko a naštěstí na neštěstí jsem bohužel eh, musela eh, vidět, jak mi před očima umírali kuřáci přátelé. Samozřejmě všichni víme, že kouření zabíjí, závažně škodí zdraví. Já podporuji návrhy Lindy, nicméně chtěla bych poukázat na jednu věc. Je to takový, eh, taková specifičnost, výjimečný případ. Netýká se to těch atraktivních balení, eh, veškeré té přitažlivosti ani ochrany zdraví našich občanů. To samozřejmě vše je v první, eh, na prvním místě, ale týká se to zejména z důvodu neznalosti toho, že nebyly brány v potaz všechny ty technické aspekty týkajících se balení v určitých zemích. A konkrétně hovořím o rozměru balíčků, které se vyrábějí v jednom regionu Portugalska, je to na Azorských ostrovech. Jsou to menší balení, rozhodně nejsou atraktivní, jsou pouze menší, ty cigarety jsou menší a to znamená, to, co se objevuje v článku 13, kde se stanoví, že je možné aby balíčky cigaret byly z kartonu eh, nebo z jiného jemného materiálu. No a pak se dále stanoví v devátém článku bod G, že výška nesmí být nižší než 64 mm a šířka nesmí být nižší než 55 mm. Tedy zrovna tato balení neodpovídají těm stanoveným rozměrům. Takže přeměnit tyto továrny, které, řekněme, mají více než 100 let, budou mít socioekonomické dopady. Pane předsedo, já se omlouvám, ostatní kolegové také hovořili dlouho. Kdybyste zkrátili tu původní dobu od začátku na tři minuty pro všechny, tak bych to respektoval. Teď to není možné a já potřebuji říct tento můj názor, protože je to opravdu velice specifický případ. Nicméně eh, ti první řečníci byli stínoví zpravodajové a proto měli více času. A poté jsem začal omezovat řečnickou dobu. Jednoduše jsem vypínal um, mikrofon. Já chápu vaše připomínky o tom balení. Uh, uh, Takže O co já tu žádám? Žádám, aby toto bylo bráno v potaz, protože uzavírat takovéto továrny by zase vedlo k navýšení nezaměstnanosti, která už i tak je v mé zemi vysoká a mělo by to vážné hospodářské dopady. Tady není otázkou obhajování zdraví, tady se jedná o respektování určitých specifik eh, v regionu naší země, tedy v Portugalsku. Děkuji, Michele Děkuji, pane předsedo, děkuji Lindě za její zprávu, protože přináší mnoho řešení. Já si myslím, že třeba vědět, co chceme. Náš cíl je snížit počet kuřáků. A domnívám se, že tady máme dva velké aspekty. Za prvé atraktivitu a za druhé závislost. Co se týče atraktivity balení, ano, je to důležité. Já vám ukážu fotky. Podívejte se na ty fotografie. Tady vidíte eh, balení pro ženy, eh, eh, které vypadá buď jako, ve for, jako forma rtěnky, nebo jako mobil, prostě hraje se na sexy obaly a má to veliký vliv, to je aspekt. A druhý aspekt je balení, kromě balení je, když člověk má e, rakovinu krku nebo rakovinu plic, tak to samozřejmě také hraje svou roli. Nechci tedy to rozvádět dál. Ale potom tady máme také atraktivitu všech těch aromatů. Proč tam máme eh, my, mm, šokoládu nebo prostě jiné eh, příchutě? Je třeba Eh, rozvíjet co nejvíc atraktivity k, ve směru k mladým lidem. A teď eh, ten druhý faktor, to je závislost. Eh, nikotin vás učiní závislým, ale nejenom nikotin, ale všechny ty další přísady. Co budeme autorizovat, když uděláme negativní seznam? Já znám výrobce, eh, kou, výrobce cigaret, to je jako farmaceutický průmysl. Oni vymyslí všechno. <clears throat> Oni prostě řeknou, dobře, tohle nesmíme, tak si hned vymyslí novou látku, kterou tomu dají. Je třeba snížit čpave, Eh, je třeba omezit látky, které prostě eh, způsobují, že nikotin se dostává do hlavy. A potom, co se týče elektronické cigarety, souhlasím s tím dobře. Jestli nemá, to, jestli nemá nikotinu, není to problém. Ale jestli má, tak by to měl být farmaceutický výrobek a měli bychom vidět také, jaká bude efektivita. Tak vody. Šaldemus. Děkuji, já budu hovořit stručně, já podporuji velice dobrý přístup Lindy ke směrnici o tabáku. Myslím si, že skutečně balení a vzhled musíme regulovat. Já jsem nekuřačka, ale když jsem tady viděla to růžové balení, které je atraktivní, tak jsem si říkala, že bych se na to měla podívat. A tato krásná balení bychom měli uh, změnit a také se těším na slyšení týkající se elektronických cigaret. Dostala jsem hodně dotazů a bylo by dobré, když se budeme vzájemně informovat o plusech a mínusech. Já si myslím, že bychom měli také regulovat e-cigarety, e, pokud tyto cigarety pomáhají lidem přestat kouřit. A na závěr bychom přede vším se sice zaměřit na mladé lidi, ale také se musíme zaměřit na stávající kuřáky a právě proto snížit škodlivé látky v cigaretách, což je například dehet. Jeho obsah musí být snížen. Nesmíme to přenechat pouze kuřákům. Mám Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Jednu věc jsem chtěla říct Lindě. Lindo, eh, bravo za tvou zprávu, ale jsou tady věci, které mě trošku ruší. Ráda bych připomněla, že to, co řekl Karl Heinz Florenz, tady už to není, eh, je to problém veřejného zdraví. Ano, samozřejmě 300 úmrtí ročně v Evropské unii. Je to jako kdyby prostě Každý eh, den se zřítilo jedno letadlo. Eh, prostě eh, to by se jistě určitě přestalo, přes, to by tyto linky musely přestat lítat, kdyby každý den spadlo jedno jejich letadlo. A my musíme tedy něco dělat v oblasti té velké moci tabákového průmyslu. Co se týče obrázků, které jsou na cigaretách, pro mě to není problém. Pro mě to není řešení eh, že se tam 60, na 60%, na 40% dá obrázek. To není řešení, protože dnes jsou tady eh, prostě podniky, které vyvíjí eh, záležitosti pro sport, oblekání pro ženy, pro mladé lidi a vždycky tam dávají prostě nějaké, nějaké malé pouzdro, aby tam do toho zapracovali, do toho designu balíček cigaret. My musíme udělat dvě věci. První věc je, Eh, postupovat pedagogicky. Pedagogicky to znamená, já vím, že Linda nám řekne, to není ten zdroj, je třeba podívat se, co Evropa může dělat a co Evropa nemůže dělat. Je potřeba, aby v tomto ohledu jsme skutečně eh, se snažili, aby každý členský stát rozvíjel svou pedagogiku na školách, eh, pro veřejnost i ve vzdělávání a výchově. Je třeba, aby také to dělal zdravotní servis v jednotlivých státech, aby také ukazovali, co se děje například v onkologické oblasti díky kouření. To je jediná věc, která by, eh, která by zamezila mladým lidem, aby kouřili. Já vím, že je to velice komplikované pro Evropu, aby tady vymyslela nějakou legislativu s odpovídající fiskálností, ale kdyby všechny země měly stejnou cenu odrazující za balíček cigaret, tak by nekouřili. A já jsem bývalá kuřačka. Former... A ho přeji všem řečníkům, kteří v minulosti kouřili, byli bývalými kuřáky a nyní nekouří, takže k tomuto výsledku jim blahopřeji. Pan Mikolášek. To odlahčil nakonec, vyzerá, že jsem poslední speaker. Eh, pozrime se na to eh, ekonomicky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 Thank you very much uh, for all the contributions. We have actually... Děkuji vám za vaše příspěvky a nyní je na řadě komise. Jste tady tři a prosím rozdělte si čas mezi sebe a ještě potřebuje Linda na závěr pět minut, takže si to zorganizujte často, časově, jak chcete. Já budu hovořit jménem svých kolegů. Komise děkuje zpravodajce za skvělou zprávu a také děkuje ostatním stínovým zpravodajům a také ostatním poslancům za příspěvky. Komise je velice ráda, že zpravodajka podporuje návrh komise a pro proto se zaměřím na její odlišné názory. A není plain packaging. My jsme byli spíše pro plain packaging než pro standardizované balíčky a obaly, ale dospěli jsme k názoru, že částečný přístup by byl vhodnější a sice proto, protože stávající eh, směrnice nevyžaduje varovné obrázky a používají je pouze 10 států a my se domníváme, že obrázkové varování je prvním krokem. A za druhé, jsou tady malé zkušenosti se standardizovaným balením. E, tyto zkušenosti má pouze Austrálie a viděli jsme, že tako to balení je daleko účinnější než náš návrh. My také bereme na vědomí, že australská vláda vyhrála u nejvyššího soudu. Také tady nadále nebyly vyjasněny otázky v rámci Světové obchodní organizace. Doufujeme, že se to vyjasní. A to, co komise navrhuje, umožní členským státům zavést přísnější opatření, pokud je budou považovat za nutná a budou v souladu se smlouvou. Komise také pět let po transpozici zpracuje zprávu, která bude pojednávat o eh, nových opatřeních této oblasti a nyní přeshraniční prodej. V hodnocení dopadu jsme zvážili celou řadu alternativ. To, co navrhujeme, a to je povinné oznámení obchodníků. To se domníváme, že je to proporcionální přístup, ale nadále jsme otevřeni eh, dalším argumentům ze strany těch, kteří se nedomnívají, že toto tento postup je adekvátní. A slim cigarety, tyto slim cigarety jsou atraktivní a jsou především zaměřeny na ženy a na mladé ženy. A nejenom studie ale také dokumenty z eh, Eh, tabákového průmyslu. A jestliže tomu všemu nevěříte, tak eh, si napište do tabákové eh, firmy na základě webové stránky a stačí, když tam napíšete, že jste žena, potom dostanete vzorky zdarma. A pokud se týče elektronických cigaret, já chci nejdříve zdůraznit, že není naším úmyslem zakázat tyto cigarety, což se někteří domnívají. My chceme zabezpečit, aby elektronické e, cigarety plně mohly vést k ukončení kouření. Chceme, aby tyto cigarety byly kvalitní, ale nesmí být také využívány pro mladé lidi pro e, podporu závislosti. Celá řada elektronických cigaret není schváleno a nejsou ani vyhodnoceny. A někteří výrobci nedokáží ani zaručit úroveň nikotínu v produktu. Nejsou tady stejné podmínky mezi elektronickými cigaretami, které ob, obsahují nikotin a ne, dalšími produkty, které byly schváleny jako lékařské přípravky. Le, elektronické cigarety jsou uznávány, ale nejsou přesně definovány. Jestliže tak dobře fungují, tak potom schvalovací proces určitě nebude žádným problémem. Nemusíme zde sbírat žádné důkazy. A některé ještě další otázky byly položeny. To je otázka e, esencí a my se chceme zaměřit především na atraktivity. My chceme především zabránit tomu, aby mladí lidé začali kouřit. E, a charakterizace ingrediencí je snadná věc, protože je tady jenom jeden cíl. Je jasně e, možné vyrobit cigaretu bez příchotí, ale příchutě jsou stále hodně využívány. My také navrhujeme, aby se využívaly testovací panely. A potom také padělané a pašované cigarety. Často se uh, uh, hovoří právě o uh, velké množství uh, pašovaných cigaret. A také značka nikoho neodrazí. Čím známější značka, tím více je padělána. A návrh komise obsahuje mnoho opatření na boj proti pašování. A my také musíme se zaměřit na to, aby produkty nebyly tak atraktivní a aby také členské státy mohly více bojovat s pašováním. A také se tady hovoří o tom, že a substance, které zvýšují toxicitu, budou zakázány. A některé to by bylo tedy velice dobré, kdyby se takto postupovalo a byly tyto substance zakázány. A pokud se týče eh, žvíkacího tabáku, tak stávající regulace již snus upravuje. E, tento tabák je zakázán, ale Švédsko má výjimku a to se týče marketingu, ale všechno ostatní je v Evropě regulováno. To se týče, týká například e, reklamy pro snus a podobně. A nemá nikdo to nechce měnit, tuto politiku, protože e, tato, tento princip je stejný. A na závěr poslední poznámka. E, mnoho lidí hovořilo také o konfliktu s mezinárodní legislativou, především Mezinárodní obchodní organizací. My jsme však přesvědčeni o tom, že návrh eh, nezvýhodňuje místní výrobce a také by určitě jistě prošel tento návrh eh, eh, dalšími testy. Děkuji vám. Děkuji, Lindo. Přejete si to zhrnout? Ano, já pohovořím stručně a asi nezodpovím vše, všechny otázky, trvalo by to dlouho, tlumočníci jsou to tři hodiny, dlouho jsme hlasovali. Já v první řadě chci poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům a všem těm, kteří přispěli. Když jsem si naslouchala kolegům, tak si myslím, že se nám podaří dosáhnout dobré legislativy na téma tabáku. Samozřejmě, že v některých bodech se rozcházíme. K e-cigaretám to bude ten workshop a jen chci říci, že mnozí to tu vyjadřili, že jsou to malé společnosti, ale je důležité pochopit, že většina e-cigarety vyrobené v Číně nejsou vůbec vyráběny na území EU. To je jedna z těch eh, věcí, že je jasné eh, důležité stanovit podmínky kvality, protože otázka složení je tu důležitá. Společnosti které je dovážejí, jsou malé a střední podniky, ale čím dál více to jsou nadnárodní bohaté podniky a proto je důležité tady eh, to mít regulováno. Nikdo tady nechce mít ty eh, individuální kovboje na trhu. A proto všechny vlády, regulační orgány už se tomu věnují v poslední době. Uh, FTA také eh, na, na tom zasedání nám zašle asi nějaké důkazy, které dali dohromady, protože i Spojené státy se tomu věnují. Pak eh, ty důkazy kolegyně již odešla, ale já asi jí mohu zaslat ty fotografie, ty jasné důkazy. Mám tu důkazy o tom, že ty grafické znázornění, ty fotografie mohou mít vliv na mladé. Je to, jsou to šokující záběry. Uh, i když ale budete mít ty malé krabičky, co vypadají jak parfémy, tam na to ani není místo, takže si myslím, že z toho důvodu všechny ty malé balíčky by měly zmizet z trhu. Pak ta otázka toho, co řekla paní Štrela, to jsou ty technické obrázky, ty technické záležitosti, to můžete předložit návrh je tu důležitá otázka toho, že máme tu tedy těch 75% plochy, aby tam lidé viděli ten obrázek. Pak někdo to hovoří o větší míře e, veřejného informování, ale neměly by veřejné orgány přebírat zodpovědnost e, z tabákového průmyslu na někoho jiného. Jak tu zazněl podobný hlas, někdo říkal, že by ty tabákové podniky se měly spolu účastnit eh, nákladů na reklamu. Ale v podstatě jenom tím, když tam dáme ty obrázky, tak sdělujeme poselství veřejnosti. Já eh, jsem ve Štrasburku viděla ženu, která si kupovala cigarety a žádala určitou značku a ta žena za poltem říkala, tuto značku zrovna nemáme, ne, já chci. Eh, tuto značku, anebo chci tedy ty lightky, anebo slimky. Takže je jasné, jaké právě tyto balíčky sdělují to sdělení. A myslím si, že někdo určitě na to vynaložil miliony eh, liber, aby toto sdělení prošlo. Kolegové eh, si myslím nás podpoří, aby ta legislativa prošla. Pane předsedo Lhůtu, pro pozměňovací návrhy asi vy. Um, sdělíte. Nicméně chci říci, že se těším na spolupráci s, kolegu, s kolegy a doufám, že tato legislativa nakonec projde. Já vám všem děkuji. Lhouta je 8. května v poledne, ale prosím, abyste nezasílali všichni ty návrhy úplně na poslední chvíli. Dále 10. 11. to budeme eh, hlasovat eh, ve výboru a zřejmě v září na plenárce a zítra začínáme v 9 hodin koordinátory.